Good evening, colleagues. Dobrý večer, milí kolegové. Nejprve bych se vás ráda zeptala, jestli sebou máte hlasovací karty, než vůbec zahájím schůzi. Dobře. Takže za dvě minuty začneme. Eh, we will start our... Ráda bych zahájila schůzi. Nejprve tedy přijmeme pořad jednání. Pokud nemáte žádné námitky, tak budeme pořad jednání považovat za schválený. Druhý bod našeho dnešního programu je tedy oznámení předsedkyně, koordinátoři eh, písemným postupem eh, z 2. a 8. října 2018 rozhodli, že se zruší mise do Švédska, která se měla konat v listopadu. Michal Gustafsson a Edith Bauer budou eh, nominováni jako plnohodnotní členové expertního fóra IG a Petra Majer a Gottlind Albert, co by náhradníci. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Nebo musíme čekat? Dobře, můžeme začít, takže Bodem číslo 3 našeho dnešního programu je výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti. Přijetí návrhu stanoviska. Autorem stanoviska je pan Jose Ignacio Faria a nyní zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10. Pro? Proti? 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Pro? Proti? Zdrželi se? To raději prověříme. Musíme počkat na techniku. Nebo na technika. Zatím nám nefunguje to sčítání hlasu. Takže ještě jednou jedenáct. Kdo je pro jedenáctku? A kdo je proti? Je to přijato. Kdo se zdržel? Je to schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. V tuto chvíli, milí kolegové, byl zamítnut kompromisní návrh číslo 5, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 28 ve třech částech. Takže první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A třetí, chcete to prověřit? Chcete prověřit druhou část? Takže prosím, zvedejte ruce, kdo je pro, Kdo je proti? A kdo se zdržel, je to přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 je bezpředmětná. 22. O 22 budeme hlasovat po 23. O čem budeme hlasovat teď? Now we are going to... Nyní tedy 22. Pozměňovací návrh 22. 22 ve čtyřech částech. Takže první část 22. Kdo je pro? Protože je to v jiném odstavci, ale je to součástí tohoto kompromisu. Nepřijali jsme ten kompromis, to znamená, že nyní musíme hlasovat o 22. Hlasujeme o 22. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 22. 29 padá, pro, pro, pokud tedy první část 28 je přijata. Já se omlouvám za to, že je ten hlasovací seznam tak komplikovaný. V tuto chvíli tedy 22, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A Čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 21. Nyní tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu 21. Kdo je pro? Kdo? 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrhy 13 a 26, kteréž to jsou identické. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompro... Eh, pozměňovací návrh. 40. Kdo je pro? Proti? Přijato. 41. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 42. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže 43. Hlasování je zahájeno. A je to přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyřicet devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prosím. Zapněte si mikrofon. Mohl bych vás požádat, abychom uh, to zkontrolovali? Abychom to zopakovali hlasování? Můžeme tedy zopakovat hlasování a uh, zkontrolovat to? Dobře, Budeme pokračovat v hlasování. Já se omlouvám. Zpočátku to bylo poněkud komplikované, ale domnívám se, že nyní už jsme se vydali správným směrem. Takže 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka. Kompromisní návrh 9 byl zamítnut, takže 54 a 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 zamítnuto. 72, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 79, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 81, 80 padá. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. zamítnuto. 83 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pro, proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 90 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 5. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh stanoviska v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Takže blahopřejeme panu autorovi stanoviska, panu zpravodaji. Congratulations, thank you. A není tady bod číslo pět našeho dnešního programu. Just a moment. Just a moment. Please sit down. Or even standing. Just a Or standing. But we, uh, we need to vote on our farm. Musíme schválit kalendář výboru FEM pro příští rok. Takže jednoduché hlasování pro, proti, zdrželi se. Děkuji vám. Je to přijato. Yes. Now, uh, point five, justice program. Bod číslo 5, program spravedlnost. Spravodajkou je paní Angelika Mlinár. Měli bychom projednat návrh stanoviska a já v tuto chvíli předám slovo paní Mlinár. I will be quick. Děkuji, já budu stručná. Pokusím se vás e, zaujmout. Okay. Tak um, já budu stručně prezentovat návrh stanoviska o vypracování programu Spravedlnost pro rok 2021 až 2027. Uh, hodnoty uh, Evropské unie musí být stále propagovány a uplatňovány, sdíleny občany. A proto um, by fond, který obsahuje program justice, e, bude vytvořen na základě evropského rozpočtu. E, financování je tady velice důležité a je to velice jasně také spojeno s evropskými hodnotami a vede to k pokroku při propagování e, hodnot a práv občanů. I přes pokrok existují ještě určité problémy v oblasti politiky, jsou tady otázky, nové výzvy, které je třeba řešit. Eh, analýza ukazuje, že lidé ještě nepožívají plně všech práv z hlediska rasy, genderu, eh, sexuálního eh, zaměření či náboženství. Takže Eh, lidé by měli mít eh, jasně mm, ukotveny tyto hodnoty. Tedy vše ještě není dostatečné a také přístup k justici v členských státech je někdy obtížný. Nový program Spravedlnost by měl podporovat rozvoj evropských, eh, evropského prostoru pro spravedlnost na základě právního státu a především by bylo třeba usnadnit přístup ke spravedlnosti podporováním Eh, spolupráce v soudních oblastech trestního práva i občanského práva. Z našeho hlediska by se tento program měl zaměřit na tyto věci, podporovat justiční vzdělávání, aby se podpořilo eh, uplatnění právního státu při braní v úvahu genderového eh, aspektu, aby nedocházelo k diskriminaci ve všech oblastech a aby se zlepšila dostupnost finančních prostředků a aby byly stejné finanční prostředky prostředky pro organizace občanské společnosti, eh, a to jak uvnitř Evropské unie, tak i mimo Evropskou unii. Eh, poskytovat eh, vzdělávání různým partnerům o evropském právu a usnadňovat ochranu obětí eh, zločinů. Myslíme si, že tady ještě není dostatečná ochrana žen a dívek. Eh, a to zejména je třeba přinést podporu obětem genderového násilí. Je třeba podporovat eh, práva obětí zločinů, především zaměřené samozřejmě z našeho hlediska na ženy a děti. Děkuji vám a Toto bych chtěla tedy předložit a těším se na vaše náměty a vaše návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Angelika Mlinár. A nyní stínový zpravodaj nejdříve paní Agněška Pozlovská. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, a děkuji Angelice. Děkuji za velice důležité stanovisko a za návrhy, které předkládáte pro eh, Evropský sociální fond Plus, který by se zaměřil také na tuto oblast spravedlnosti v EU. Oblast spravedlnosti je velice důležitá eh, pro, jed, pro rovnost mezi muži a ženami a pro uplatnění základních práv. Bez eh, uvědomění si těchto věcí, bez uplatňování těchto zásad nedosáhneme pokroku v rovnosti genderu obecně vzato. Potřebujeme významné objemy finanční finančních prostředků, aby bylo možné vycházet eh, z uplatňování aspektu eh, genderové rovnosti a mm, uplatňovat nebo kontrolovat, že eh, těmto principům se je náležitě porozuměno a že se uplatňují v praxi. Také je třeba financovat vzdělávání soudního personálu, soudců a dalších pracovníků. Genderová perspektiva je zapotřebí nejen na úrovni právníků a soudců, ale také na úrovni policistů a dalších eh, eh, pracovníků eh, z donucovacích složek, kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi zločinů proti ženám nemůžeme vycházet z toho, že všechno je jasně srozumitelné a také plně uplatňováno z tohoto hlediska. Genderová rovnost není dostatečně uplatňována v praxi. A proto potřebujeme propagovat rozsáhlé vzdělávání eh, právnických eh, profesí, eh, kteří pracují v praxi, v státech EU. Vzdělávání, které by se financovalo z tohoto fondu, by mělo propagovat uvědomění si všech ustanovení istambulské um, úmluvy, kterou podepsalo EU, eh, aby by bylo možné chránit eh, oběti zločinů proti ženám a dívkám. Je mnoho příkladů eh, nesprávného postupu, například i v Bulharsku kdy právě Istanbulská umlova ukazuje, že je třeba zvýšit povědomění o všech těchto věcech, o klíčových pojmech a o hlavních zásadách úmluvy ve všech právnických profesích. Předložím pozňovací návrh z této oblasti a doufám, že dostanu podporu z vašich řad aby genderový aspekt byl lépe uplatňován při boji proti zločinům proti ženám. A těším se na spolupráci se spravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji paní Agněšce Kozlovské a nyní uh, Pina Pičerno. Děkuji, paní předsedkyně, zcela stručně. chci říci, že souhlasím mnoha věcmi, které se by řečeny. Samozřejmě tento program musí eh, přistupovat k genderové tematice průřezově a tak to je i realizovat. Hlavní problém, kterému čelíme právě se na výboru, týká se to tedy nás všech, je téma přístupu žen ke spravedlnosti. Domnívám se, respektive mám hlavně na mysli násilí páchané na ženách. Osvědčené postupy, podpora přístupu ke spravedlnosti. Toto vše musí e, vejít ve známost po celé Evropské unii. Je třeba, aby ženy v této věci dostaly politickou podporu. Ovšem, politické jednání není možné bez finanční podpory. Tedy je třeba všech akcí, které by mohly přispět k tomu, aby pokud dojde k násilí páchanému na ženách, eh, toto násilí bylo oznámeno policii, aby se tedy rozběhlo trestní stíhání. A také důležitá ochrana obětí. O tom již hovořila paní zpravodajka. A já doufám, že toto nakonec bude přetaveno do konečné podoby nařízení o programu. Spravedlnost. Dále je důležité, a to potrhuji, že třeba, abychom měli univerzální přístup ke spravedlnosti pro všechny a bez diskriminace. A já si myslím, že toto bude středobodem tohoto programu během příštích let, neboť nejenom genderová otázka je důležitá, ale také rovnost pohlaví je zásadní. A toto téma musíme zohledňovat ve všech programech i v programech investičních. My jakožto politická skupina k tomuto při, cíli přispějeme také prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které předložíme, tak abychom text ještě vylepšili, ale jinak základ je velice dobrý a děkuji. No, děkuji a nyní je pan Soli od Zelených. Děkuji, paní předsedkyně. Program Spravedlnost je důležitý pro genderovou rovnost. Je to vlastně takový průnik eh, právě v oblasti soudnictví, eh, kde je to právě otázka přístupu k spravedlnosti, k justici, eh, která je důležitá. Děkuji zpravodajce za návrh. Souhlasíme s celou řadou jejich poznámek a možná předložíme ještě pozměňovací návrh z hlediska genderového mainstreamingu v tomto programu. Zejména bychom chtěli eh, vložit cíl, že program by měl podporovat eh, rovnosti, rovnost mužů i žen v oblasti spravedlnosti a vyloučit jakoukoliv diskriminaci, například vůči menšinám a dalším zranitelným skupinám které mohou mít dosti omezený přístup k justici. Zejména bychom chtěli apelovat na vzdělávání soudců, policistů, žalobců v oblasti mm, genderové rovnosti, protože dochází k mnoha typům zločinů eh, vůči ženám, ty eh, musí být jasně Eh, zohledněno, bráno v úvahu, oběti musí být eh, ochráněny, nesmí docházet eh, k opětovnému poškozování takovýchto obětí. To je velmi důležité dosáhnout takovýchto výsledků, aby oběti neměly ze soudního procesu ještě další trauma, které by vedly k tomu, že by stáhly žalobu. Je tady zapotřebí mít vzdělávací materiály, aby bylo možné šířit Eh, evropský příkaz k ochraně, aby byl široce používán. Je to důležitý nástroj pro zajištění ochrany obětí v rámci EU a pro výměnu osvědčených postupů mm, mezi těmi, kdo se zabývají právě násilím v oblasti genderové. Je třeba eh, podporovat nejenom eh, zařazení genderového aspektu do eh, soudnictví, ale také mít tyto aspekty zohledněny i v rozpočtu, mm, aby bylo možné předložit ještě pozměňovací návrh, který se bude eh, týkat posouzení dopadu eh, v oblastech eh, údajů týkajících se genderových zločinů. Děkuji, děkuji vám. A není na závěr, závěr ještě zpravodajky paní Mlinár. Děkuji vám. V toho, z toho, co jsem teď slyšela od stínových zpravodajů, si myslím, že budeme mít možnost velmi dobré výměny názorů. A myslím, že všem samozřejmě pak záleží, jak bude stanovisko vzato v úvahu s eh, příslušnému výboru. 25. února to proběhne a já se velice těším na spolupráci. Děkuji, paní Mlinár. Vy už jste tedy řekla, 25. Eh, října je v pět hodin eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. A tím se dostáváme k bodu číslo 6. Ne, ještě nekončíme. And at ten o'clock. <laughs> Až v deset. Pokud chcete, můžete jít na jinou schůzi. V každém případě máme na pořadu dne ještě jedno stanovisko, zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci s autorkem Autorkou stanoviska je paní Eleonora Forenza, kteréžto tímto předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Spolupráce Mezinárodní jedna se nejdůležitější nástrojů pro podporování základních práv, zejména v oblasti řízení eh, konfliktů vojenský a v rámci prozazování respektu lidských práv, rovnosti žen a mužů a také mírového soužití různých kultur. Eh, a samozřejmě to souvisí i s ochranou životního prostředí. V rámci příštího víceletého finančního rámce Evropská unie bude mít příležitost zavést spolupráci, která jde v duchu evropských hodnot. A toto, takto jsem tedy přistoupila k vypracování mého textu. Je to tedy stanovisko k návrhu komise, Tady se vychází z článku 3. Hlavní cíl je tedy podpora evropských hodnot celosvětově proto, abychom mohli dosáhnout cílů zahraniční politiky EU. Navzdory těmuto obecnému cíli musím říci, že se Evropská unie zejména soustředuje spíše na migraci a bezpečnost a jde to na úkor rozvojové spolupráce a mezikulturního dialogu. Tady si myslím, že původní text, který předložila komise, má celou řadu mezer, nedostatku, jak to vypadá s našimi partnery, s občanskou společenství? Já jsem eh, na tu mezinárodní spolupráci eh, nahlížela z feministického pohledu. Je třeba vždy mít na mysli o cíle udržitelného rozvoje, zejména číslo 5, týkající se rovnosti žen a mužů, ten je průřezový a usiluje o dosažení rovnosti žen a mužů a poslední postavení žen ve všech ostatních rozměrech. To je důležité se zaměřit na aspekty života, které nemohou být nutně důležité. Tady mám na, zejména na mysli Eh, konvence, které se týkají migrantů a dále pravidla, které se týkají vojenských konfliktů a odpovědající pozměňovací návrhy. Musím říci, že ženy eh, nemají většinou takovou podporu politickou, ale na druhou stranu že my nikdy nepodlehali nacionalismu. Ženy spíše šly cestou mezikulturní spolupráce. Dnes hovoříme spíše o celosvětovém rozměru. A e, máme tady takový ten nový feminismus, tady e, je určitý rozdíl s tím starým feminismem, někdy hovoříme o takzvaném feminismu migrace. Je to jisté nové obohacení. Feministické spory byly také e, příčinou celou řadu konfliktů zde na výboru, ale musíme si uvědomit, že vojenské zásahy jsou také genderovou otázkou, mají své genderové aspekty, což je třeba vždy mít ti před očima. Feministický aspekt je důležitý, neboť zajišťuje rovnost pro všechny, ne pouze pro malé ženy a dívky. Základní cíl spolupráce a rozvoje znamená, že budeme respektovat životní prostředí, produktivní práci, bezpečnost lidského života a ne pouze bezpečnost hranic, která vytváří hierarchie mezi občany, vytváří občany první a druhé kategorie. Pro nás je důležité zejména posílit mezikulturní dialog, vymítit chudobu, bojovat proti veškeré formě nerovnosti, dále chránit mladé lidi před konflikty, před nuceným přeměstňováním obyvatelstva a vysidlováním důležité chránit regiony čelící zvýšenému migračnímu tlaku. Často je to důsledku přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem. Je důležité podprava spravedlivé obchodní politiky a e, to v souladu s lidskými právy. Děkuji. Děkuji, paní Forenza. Nyní tady předávám slovo pan, e, stínovým zpravodajům. Děkuji, paní zpravodajko. Paní předsedkyně, já souhlasím s celou řadou věcí, které právě řekla Eleonora. EU musí sehrát důležitou roli Eh, v boji proti zneužívání práv žen na celém světě a eh, tento nástroj, respektive spojení stávajících nástrojů by k tomu mělo na pomoci. Eh, komise tedy představila spojení několika nástrojů s cílem zajistit větší efektivitu, ale ehm, my ze zkušenosti víme, že jde především o viditelnost a rozpočet, jak se ukázalo v programu DAFNE, musíme zajistit, aby tento nástroj eh, nepostavil stranou na eh, cíle v oblasti genderové rovnosti. To znamená, že souhlasím s paní autorkou v tom smyslu, že by se zavedl specifický program, který by se eh, věnoval rovnosti pohlaví. Musíme zajistit, aby tento program byl užitečným nástrojem vedle ostatních opatření, která mají bojovat proti sexuálnímu zneužívání používání eh, Musíme eh, chránit reproduktivní, reprodukční práva žen a na závěr mi dovolte, abych řekl, že jsem byl velmi překvapen tím, že vedle obecného principu rovnosti pohlaví eh, návrh komise neobsahuje zvláštní požadavky, jako například zvláštní eh, indikátory pro eh, genderovou nerovnost a v tomto smyslu tedy předložím další pozměňovací návrhy, tak aby bylo zajištěno, že rozdělení finančních prostředků bude bude brát v potaz rovnost pohlaví. Děkuji. Děkuji, pane Sole, a e, nyní e, tedy Claire Moody. E, tady paní kolegyně zastoupí Claire Moody. Děkuji, já tady zastupuji paní Moody. Chtěla bych tedy vysvětlit její pozici, ona zde bohužel nemůže dnes být a za to se omlouvám. E, velice je pro ně důležité, aby nejdříve poděkovala paní Forence za vynikající práci, kterou odvedla na tomto návrhu stanoviska e, jménem Afetu a také jakožto stínová zpravodajka. Je paní Moody toho názoru, že se jí líbí navrhovaný text, zejména s ohledem na emancipaci žen a dívek, také veškeré ty aspekty, které se týkají rovnosti a LGBTI, se jí líbí. Rovněž souhlasí s tím, co říká paní zpravodajka o těch konfliktech a o porušování práv žen, to jsou čím dál tím závažnější incidenty. Pak se jí také líbí ta pře- průřezová dimenze a také role sociální společnosti i organizací žen při mezinárodním a národním přijímání rozhodování. Paní Moody se tedy opřel tento text a bude se snažit tu hlavní, to hlavní poselství paní zpravodajky ještě posílit. Takže předloží podněvací návrhy, které se budou týkat zejména integraci mladých a také o to, aby finance pro práva žen byla zaručena v programech pro národní a regionální strategie. Paní Moody si také myslí, že je naprosto nezbytné, abychom se více soustředili na roli ženy, ženy jakožto mírotvůrky, na jejich pozitivní dopad v rámci konfliktů a pak je na, na, na místo toho, abych a pak se musíme zaměřit na negativní dopady migrace a klimatické změny na dívky a ženy. Ještě jednou děkuji paní Moody, paní zpravodajce. A nejenom děkuji za paní Moody, ale já osobně děkuji sama za sebe paní zpravodajce. Děkuji nyní paní uh, Eleonora Forenza. Moji kolegy, le kolege per... Eh, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi, abych poděkoval jak uh, kolegům, tak kolegyni za jejich příspěvky. Musím říci, že dnešní večerní rozprava je velmi užitečná a doufám, že tedy budoucí spolupráce bude velmi plodná, konstruktivní a také doufám, že stanovisko díky tomu bude eh, nakonec ještě lepší. Děkuji. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 26. října v 11 hodin dopoledne. Děkuji vám a nyní potrůzné. A datum příští schůze, ta proběhne 8. listopadu, dopoledne eh, začne v 9 hodin a skončí ve 12.30. Děkuji tedy všem sekretariátu, tlumočníkům, děkuji vám všem za to, že jste se našeho dnešního zasedání zúčastnili. Přeji vám dobrou noc.